Dear colleagues, Vážení kolegové, musím vám oznámit změnu našeho programu. Bod 7 našeho programu, což je zpráva komise o přepravování odpadu, nemohla být projednána včera odpoledne a přidáme ji dnes odpoledne jako poslední bod pokud nejsou žádné námitky, bude dnešní odpolední program pozměněn tímto způsobem. A nyní můžeme přejít k bodu 9 našeho programu, e, kterým je nová strategie pro alpský region. Musíme hlasovat o stanovisku paní Briano. A chtěl bych také oznámit, že jsem obdržel žádost o jmenovité hlasování u pozměňovacího návrhu 13 a pozměňovacího návrhu 72. Ptám se, jestli eh, tato žádost o jmenovité hlasování má podporu. Můžeme ověřit tuto podporu elektronicky. Kdo je pro jmenovité hlasování hlasujte pro a kdo je proti, hlasujte proti. Zahajuji hlasování. OK, the vote is closed. Končím hlasování. Takže žádost je přijata. moment, já to vysvětlím. Žádost musí získat podporu 17 kolegů. My máme teď 21 kolegů pro a proto je žádost přijata. Omlouvám se. A teď můžeme tedy začít hlasovat o nové strategii alpského regionu. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromis 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31, poslední část, jako doplněk ke kompromisu 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Avete votato tutti? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 37 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 47 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Návrh 50. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 52. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 53. Pro proti, zdrželi se zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 72 elektronicky. Jmenovité hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 75. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 77 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, pověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh 88 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 89, také ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh 98 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh 104 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 105 pro, proti, zdrželi se schváleno, 106 pro, proti, zdrželi se schváleno, 107 pro, proti, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 13 jmenovitým hlasováním. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o stanovisku v pozměněném znění elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme kolegyni Briánu. Nyní přerušujeme na několik minut, protože za chvilku přijde pan komisař Arias Kaněte. Dear colleagues, we can... Tak vážení kolegové, můžeme začít s dalším bodem našeho pořadu jednání, kterým je výměna názoru s panem Miguelem Ariasem Kanětem, komisařem pro klima a energetiku. A to v rámci strukturovaného dialogu. Srdečně tady vítám pana komisaře. Doufám v plodnou diskuzi v rámci eh, ročního strukturovaného dialogu mezi komisí a výborem Envy. Těšíme se na informace o implementaci pracovního programu na rok 2016 a o vašich prioritách po současném roce. Chtěl bych zdůraznit, že po pařížské dohodě. Cílem této výměny názorů je také dozvědět se o pokroku v legislativě, která má implementovat eh, klimatický a energetický rámec 2030. To jsou témata jako sdílení úsilí, e, využívání půdy, změna využívání půdy a lesnictví, emise zemědělství a tak dále. Vzhledem k důležitosti pařížské dohody bude výbor Envy e, pozorně sledovat implementaci tohoto e, klimatického a energetického rámce 2030 tak, aby eh, byl konzistentní se závazky Evropské unie z Paříže. Jsem rád, pane komisaři, že jste mezi nás přišel a eh, na úvodní eh, projev vám jako vždycky dám 10 minut. Potom jako vždycky začneme s otázkami hned, jak domluvíte. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, je pro mě potěšením zahájit tuto diskuzi ve velice význačném okamžiku, protože tento pátek Evropská unie podepíše v New Yorku pařížskou dohodu. Pro mě to bude znamenat že ukončíme oslavy pařížské dohody a vrátíme se ke každodenní práci. Rok 2016 eh, bude důležitým rokem, kdy se budeme připravovat na implementaci klimatického a energetického rámce 2030, tak abychom naplnili naše cíle. Už nyní jsme podnikli první kroky k implementaci našich závazků eh, návrhem na revizi ETS. Já eh, pozorně, já pečlivě pracuji na revizi ETS. Dalším krokem je zabývat se sektory, které ETS nepokrývá. Eh, jsou to, jsou to návrhy o, na rozhodnutí o sdílení úsilí, o využívání půdy a změny využívání půdy a lesnictví a ty budou představeny ještě před létem společně s návrhem na ratifikaci pařížské dohody. Kromě toho předložíme také sdělení o dekarbonizaci dopravy. Ve třetím čtvrtletí komise předloží balíček energetické účinnosti, který bude sestávat z revize směrnice o energetické účinnosti, a e, se směrnice o energetické výkonnosti budov. Cílem je e, aktualizovat politiku energetické účinnosti právním rámcem, který by reflektoval nové e, cíle energetické účinnosti do roku 2030. Ve čtvrtém čtvrtletí komise představí tržní design, včetně nové směrnice o obnovitelné energie a e, politice udržitelnosti po roce 2020. Kromě toho silné mechanismy řízení budou nezbytné k implementaci energetických cílů a e, pěti e, dimenzí a to včetně klimatických a energetických cílů do roku 2030. V roce 2016 proto také přijdeme s legislativní iniciativou týkající se těchto mechanismů řízení. A konečně po zářijovém schromáždění ICAO e, komise představí zprávu e, s návrhy, které e, pokročí se snižováním skleníkových emisí z letectví. Já bych teď prošel detailněji některé tyto návrhy. Začnu rozhodnutím o sdílení úsilí. V říjnu 2014 Evropská rada souhlasila s tím, že abychom dosáhli alespoň 40% snížení skleníkových emisí, pak sektory mimo ETS, včetně dopravy budov a zemědělství, se musí snížit o 30 do roku 2030 oproti stavu z roku 2005. V letošním roce eh, předložíme návrh, který eh, toto přenese na národní cíle snižování emisí. Eh, na základě pokynů Evropské rady cíle členských států budou vypočítány na základě HDP na hlavu. Kromě toho členské státy s HDP nad evropským průměrem budou mít přizpůsobené cíle a to eh, férovým a vyváženým způsobem. Eh, komise se také zabývá otázkou rozšířené flexibility a sdílením úsilí tak, aby členské státy, u nichž eh, naplnění domácího cílu bylo nákladné, může dosáhnout méně nákladného řešení. Pokud jde o LULUCF, Tady eh, jasně vnímáme LULUCF jako součást rámce do roku 2030, eh, kterým, eh, který přispívá ke snížení emisí alespoň o 40 Význam zemědělství a využívání půdy pro potravinovou bezpečnost a cíl udržet teplotu pod, změnu teploty pod dvěma stupni Celsia, to je také zmíněno v pařížské dohodě. Proto společně s rozhodnutím o sdílení úsilí předložíme také návrh o integraci LULUCF do rámce rámce 2030. Návrh komise bude respektovat pokyny Evropské rady, které explicitně svazují eh, nižší zmírňovací potenciál zemědělství s potřebou optimalizovat přínos LULUCF ke snižování emisí. Nyní spolupracujeme s ostatními komisaři, eh, zejména s komisařem Hoganem a s členskými státy. S komisař, už, už jsem se setkal s 19 ministry osobně a vyslechl jsem si jejich názory na tuto záležitost záležitost, které jsou také základním prvkem mého návrhu, který přijde v červenci. Stavíme na stávajícím regulačním rámci LULUCF a usilujeme o vyvážený návrh, který eh, poskytne určitou flexibilitu a přitom eh, bude zaručovat celkovou eh, environmentální integritu přestože eh, je na členských státech, aby dosáhli eh, zmírnění emisí v sektorech mimo ETS, pak eh, opatření na evropské úrovni budou zásadní pro plnění snižovacích cílů ve všech sektorech. Dekarbonizace dopravy je skvělým příkladem. Tady potřebujeme najít ambiciozní, koherentní a inovativní politiku, která by se vypořádala s výzvami, které přináší dekarbonizace dopravy. Všechny úrovně vlády by se měly účastnit tohoto přechodu. Evropské instituce, národní, regionální i místní eh, orgány. Spolu s návrhem na rozhodnutí o sdílení úsilí, které, které přijde před létem, eh, předložíme také sdělení o dekarbonizaci dopravy. Tam bude nastíněno, jak může doprava, dopravní sektor plnit cíle roku 2030. Komise chce pokrýt integrovaným způsobem všechny sektory eh, dopravy. Eh, kromě toho toto sdělení také bude eh, klást důraz na dekarbonizaci paliv, včetně alternativních paliv, na eh, řízení silniční dopravy, včetně přechodu na jiné dopravní prostředky a inteligentní dopravní systémy a také zlepšení účinnosti vozidel, zejména prostřednictvím stanovení emisních standardů pro automobily a revizi testovacích cyklů. O té bych chtěl nyní pohovořit detailněji. Ambiciózní, eh, důvěryhodné a realistické standardy emisí CO2 pro eh, automobily po roce 2020 budou zásadní pro naplnění klimatických cílů 2030 a připraví cestu ke splnění dlouhodobějších cílů do roku 2050. Eh, proto pracujeme na návrhu nových emisních standardů pro lehká užitková vozidla, které mají být přijaty v roce 2017. Cíl pro E, automobily se ukázal jako hnací motor inovace a efektivity v automobilovém průmyslu. Nová legislativa by nejen měla přinést dekarbonizaci silniční dopravy, ale také by měla zlepšit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. E, proto bych chtěl zdůraznit úsilí evropského průmyslu v uplynulých letech a přidanou hodnotu, e, které, kterou toto úsilí přineslo evropské ekonomice, pokud jde o růst a pracovní místa. Vím, že další snižování emisí u automobilů bude hlavní výzvou Evropské evropského průmyslu. Myslím si ale, že pokud stanovíme realistické a důvěryhodné cíle, pak je, naše, pak je náš průmysl splní. K tomu bude nejprve nutné zlepšit testování emisí CO2 u e, automobilů. E, po e, kauze Volkswagen je zásadní, abychom znovu získali důvěru pro testové procedury a měření emisí. Proto nyní pokračujeme s implementací VLTP, tedy světovou harmonizovanou procedurou testování lehkých vozidel, které budou mít striktnější podmínky a realističtější data o spotřebě paliva. A komise komise jako regulátor připraví eh, stabilnější bázi pro nové cíle emise CO2. Já počítám s vaší podporou a doufám, že tato legislativa bude schválena co nejdříve. A eh, konečně eh, komise se také zabývá snižováním emisí u těžkých užitkových vozidel. Připravujeme návrh legislativy o monitorování a podávání zpráv, který by měl být přijat v roce 2017. Je to nutný první krok k překonání nedostatku znalostí o emisích CO2 z těžkých užitkových nákladních vozidel. Komise tak se také bude zabývat možností vyvinout konkrétní cíle pro těžká užitková vozidla. Vážení poslanci, jak vidíte, letos bude nesmírně nabitý rok v oblasti klimatické legislativy a jako vždycky já se těším na naši úzkou spolupráci a doufám v dobré výsledky. Tento mandát eh, začal skvěle pařížskou dohodou a pokud se nám podaří přijmout všechnu legislativu, eh, pak to bude opravdu znamenat bod obratu v plnění cílu. Děkuji, pane komisaři, a nyní můžeme začít zástupci politických skupin za EPP Petr Líze. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za váš úvod a také za vaši Eh, angažovanost. K probíhajícím legislativním postupům bych chtěl nejprve něco říci o ETS. Tady eh, jsme poměrně intenzivně eh, diskutovali, při nejmenším v naší frakci jsme toho názoru, že u některých sektorů energeticky intenzivního průmyslu eh, je to návrh, kdy, kdy vlastně ani těch 10% nejlepších se nedostane do situace, kdy dostanou 100% zdarma příděly. Proto ten návrh je z našeho pohledu příliš ambiciózní. 43% snížení. Myslím si, že musíme diskutovat o tom, eh, jak bychom to mohli zlepšit tak, aby opravdu ty nejlepší podniky v energeticky intenzivním průmyslu, jako je například ocelářství, aby měli jistotu, že pokud budou patřit k těm 10% nejlepších, tak dostanou 100% zdarma příděly. K tomu eh, budeme muset ještě několikrát diskutovat a podle mého názoru i to rozhodnutí o sdílení úsilí, tak tady členské státy značně váhají, kdykoliv mají sami převzít odpovědnost. A proto bych vás chtěl vyzvat, abyste byli přísní a abyste toho nenechali členským státům příliš mnoho projít, protože eh, není možné, abychom eh, některé sektory sektory energeticky intenzivního průmyslu příliš zatížily, zatímco tam, kde toho musí dělat členské státy sami, tam bychom měli být přísní. E, pokud jde o zemědělství, tam bychom měli být opatrní. Tam není tolik potenciálu jako v ostatních oblastech, ale eh, naprosto eh, jim ulevit od všeho úsilí také nemůžeme. A u LULUCF bych poprosil, abyste nenechali příliš mnoho děr v legislativě. A poslední bod se týká sektoru, který je tak někde mezi. Letectví eh, je zahrnuto v ETS, ale ne takovým způsobem jako ostatní sektory. Také má méně ambiciozní cíle. Tady musíme být velice opatrní, pokud jde o lety mimo Evropskou unii. Tam se jedná mezinárodně. Ale u vnitroevropských příštích letů by nemělo smysl eh, jednat s letectvím stejně jako s ostatními sektory. Měli bychom eh, dát eh, jaksi více prostoru i energeticky intenzivnímu průmyslu. Děkuji. Matias Grote. Děkuji. Po té euforii z Paříže kdy jsme ne všichni tak úplně počítali s tím, že přijde nějaký výsledek vyjednávání mezi tolika státy. Víme, jak je to těžké jenom v Evropské unii e, dostat se na společný jmenovatel a e, proto je zapotřebí postupovat teď rozumně s, klimatic, s ochranou klimatu. Eh, jednak eh, tu máme eh, systém ETS. Kolega z EPP už teď řekl, kde bych chtěl mít výjimky. Kde já bych nechtěl mít výjimky, to je právě letectví, abych to řekl upřímně. Velice těžko bychom vysvětlovali, že každý musí platit u benzínové pumpy, když jede autem, když se pohybuje, ale že že zrovna u letectví, eh, kde nejsou žádné poplatky, žádné daně ani žádný další politický instrument, eh, tak tady si myslím, že bychom měli zacházet s letectvím stejně v Evropě, aby eh, nevznikla debata, kterou si vůbec nemůžeme dovolit. Tady si myslím, že potřebujeme rovné zacházení. A proto bych vás chtěl poprosit, abyste ještě rozvedl, eh, jak se stavíte k oblasti ETS a zejména v souvislosti s letectvím. Eh, myslím si, že jsme poměrně zajedno a jakož, když jsme byli za delegaci EPP v eh, Paříži, tam jsme poměrně jasně vyslovili svůj názor na letectví a lodní dopravu. Bohužel to pak bylo všechno oslabeno a e, k tématu standardu CO2 v dopravě u těžkých užitkových vozidel a také u lehkých užitkových vozidel, tedy u e, automobilů. Ty jsou samozřejmě také zahrnuty. E, tady je potřeba se důkladně pobavit o tom, protože spousta, důvě, spousta důvěry byla ztracena, pokud jde o e, tyto automobily. Tady si myslím, že potřebujeme e, rozumné e, ujištění od komise. Zda se testuje u 20 stupňů, 17 stupňů nebo 10 stupňů. Já si myslím, že potřebujeme nové standardy, kde, které budou eh, průhlednější. Eh, pokud jde o typové schvalování, eh, tak tam je problematika ovzduší, jako je v severní Itálii nebo ve městech, tak tam to nezvládneme, pokud nebude eh, od tomu odpovídat evropská legislativa. Proto bych vás poprosil, abychom předtím, než nějak začneme vytvářet něco nového, abychom se podívali přesně na to, zda u tohoto návrhu nejsou nějaké věci, kde bychom mohli legálně hledat nějaké cesty, hledat díry, eh, tak, aby z výfuku nakonec nešlo to, nevycházelo to, co bylo naměřeno vědecky a s čím počítá posouzení dopadu. Takže na tom nás čeká ještě hodně práce. A souvisí to také s důvěryhodností. Tak, aby Evropa neměřila různými metry. V jednom sektoru tedy máme eh, ocelářství a tam nepři, nepřivíráme oči, za tím, co jinde bychom přivírali oči. Myslím si, že bychom měli zacházet se všemi rovně a chtěl bych, aby o tom pan komisař ještě eh, o, o tom pohovořil. Dále, eh, to eh, sdílení úsilí přijde ještě před letní pauzou nebo po letní pauze? Tady jsem možná nerozuměl tlumočení dobře, takže před letní pauzou. Výborně. Děkuji. Děkuji. A nyní za EKR Judy Gerling, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Přidržím se své řečnické doby a několika otázek. Za prvé, chci se vás konkrétně zeptat na eh, CO2 u nákladních vozidel. Hovořil jste o plánech na dekarbonizaci, hovořilo se také minulý týden hodně v Amsterdamu o integrovaných budoucích systémech pro dopravu ale je tady místa mezera, pokud jde o dekarbonizaci nákladní dopravy. Vy jste tady hovořil o roku 2017, ale vzhledem k tomu, jaké máme teď návrhy UV, LVTP, vzhledem k tomu, že zatím nevíme, jak je to bude s, omis, jak to bude s emisemi eh, nebezpečných látek. Vše by se mělo oddělit, aby mohl být rychle vydán ten návrh k emisím u nákladní dopravy. Tak se vás chci zeptat, kdy můžeme pro nákladní vozidla eh, očekávat návrh ze strany Evropské komise a za to bude propojeno s dalšími záležitostmi. Ještě k ETS. Eh, to se týká diskuzí, které jsem si četla minulý týden a týkalo se to francouzského návrhu na cenové koridory od Segolen Royal. Zajímalo by mě, zda vás takovéto klimatické mechanismy zajímají, protože to odpovídá i našemu spoplatňování uhlíku ve Velké Británii. Chcete něco takového zvážit jako součást řešení nebo alespoň jako zajímavý námět k diskuzi? Děkuji. A nyní pan Gerbrandy za ALDE. Děkuji. Pane předsedo, děkuji pane komisaři za to, že jste dnes dorazila, také za vaše velice jasné vysvětlení toho, co můžeme od komise očekávat v politické oblasti. Jedna poznámka k nákladním, těžkým nákladním vozidlům. Vy jste říkal, že komise uvažuje o tom, že by stanovila standardy a já předpokládám, že to znamená, že budete stanovovat standardy, tak bych si to interpretoval. Myslím si, že na čase, protože USA a Japonsko už eh, standardy pro CO2 u těžká, pro těžká nákladní vozidla autobusy mají, takže proč ne my? Moje hlavní otázka se ovšem týká uhlíkové bubliny. To byla věc, kterou prosazovaly nevládní organizace především, ale teď už to převzaly i centrální banky, například holandská, anglická a i Evropská centrální banka eh, publikovala zprávu o riziku uhlíkové bubliny. A minulý týden jsme viděli, že eh, americká eh, těžerská společnost ohlásila bankrot globální firma to byla a víme, že to pro trh je zásadní situace. Eh, trh v podstatě ztratil 90% své hodnoty loni, přitom před několika lety vynaložil 4 miliardy na, na, na investice, ale ta situace je stejná i jinde. Dochází k milionovým denním ztrátám v případě důlních společností i mimo Spojené státy, takže Eh, je jasné, že tady mm, zásadní problém centrální banky volají po takovém systematičtějším přechodu eh, k dekarbonizaci, abychom se vyhnuli velkým tržním otřesům a hodnotovým ztrátám. A teď moje otázka. Zaznamenala komise tyto zprávy, které vydaly centrální banky a plánujete společně s dalšími komisaři, konkrétně Jonathanem Hillem, předložit návrh, jak zohlednit ehm, trochu uspořádanější energetický ehm, přechod či změnu? Thank you very much. Děkuji. Nyní za GUE, paní Estefania Torres. Děkuji. Já jsem velice ráda, že je tady pan Kaněte, zvláště v těchto dnech po tom skandálu s panamskými materiály, kde se objevila jména jeho rodinných příslušníků, kteří jsou Um, spojení se švýcarskými účty a tak dále, takže já bych eh, se cítila dosti um, v nepříjemné situaci eh, za těchto za těchto okolností. No tím spíše oceňuji, že jste tedy tady. V podobné situaci je pan Soria ve Španělsku. Teď několik eh, otázek. Eh, Evropská agentura pro životní prostředí eh, říkala, vydala zprávy o tom, že Španělsko nesplňuje eh, své závazky na snížení uhlí, skleníkových plynů a Naopak ve Španělsku dochází ke zvýšení těchto emisí v posledních letech. Co si tedy myslíte o této situaci? Nemyslíte si, že by se mělo něco udělat, že byste se měl více postavit korporativním lobby? jako komisař, eh, protože to má environmentální eh, dopady spíše než eh, Zdá se, že jste na straně korporací spíše než veřejného zdraví. Jaké záruky máte, že vy jako komisař budete prosazovat ty nejlepší infrastrukturní projekty pro Evropskou unii, když vidíme problémy, na které naráží tyto projekty ve Španělsku, kde se prosazují projekty podporované například EPP. Eh, e eh, jsme svědky skandálu s korupcí a vyhýbání zadaňové povinnosti. Toto skandály EPP eh, e já mám pocit, že to dále implikuje také vás, Já si myslím, že vy nemáte Bianko šek, jak se možná myslí EPP. Vy máte odpovědnost vůči občanům, musíte respektovat eh, španělské občany a občany eh, všechny občany španělského království. Zdá se, že toho bohužel nejste schopen. Uvědomujete si, jakou škodu pácháte na naší společnosti? Děkuji. Nyní pan Davor za, eh, za zelené. Děkuji, děkuji pane komisaři, za to, že jste nás dnes poctil svou přítomností. Já se chci zeptat na využívání půdy a změny v něm, o čem jste také hovořil ve svém vystoupení. Podle pařížské dohody to nejsou jenom dva stupně Celzia, ale také změna o 1,5 stupně Celzia v porovnání s původní verzí, zatímco eh, evropské klimatické cíle do roku 2030, aspoň tak jsou formulovány v tom balíčku, hovoří o dvou eh, stupních Celsia. Změna v podobě dvou stupňů. A já už jsem tuto otázku eh, vám kladl dříve. Můžeme očekávat, že evropské cíle vzrostou, že budou tedy ambicioznější vzhledem okolnostem. Je to důležité právě v souvislosti s užíváním půdy a proto se chci zeptat za komise, plánuje balíček LULU-CF ehm, nastavit tak, aby tam byla změna o 1,5 stupně Celsia, to znamená, že by ten cíl byl ambicioznější a platil pro eh, větší eh, oblast, měl tedy větší působnost tuto chvíli vyvíjejí členské státy sami úsilí, snaží se eh, zapracovat cíle LULUCF do legislativy. A tak eh, si říkám, zda můžeme začít ehm, počítat eh, s jinou hodnotou také v LULU CF? Jaký dopad by to mělo na tržní eh, stabilitu, pokud by došlo k takové změně na tom uhlíkovém trhu? A tak se chci zeptat, eh, zda máte nějaký silný postoj jako komise k případným změnám v LULU CF? Myslíte si, že tento sektor by měl být vnímán samostatně jako samostatný pilíř a neměl by být směšován s dalšími účty, řekněme, aby členské státy nemohly obcházet systém umělého nafukovat? Děkuji za ANF Michel Donano. Merci, monsieur Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, tento dialog je především příležitostí, abychom se podívali s odstupem na naši spolupráci a na velké výzvy, které před námi stojí. Chtěla bych vás tedy upozornit na eh, významnou hospodářskou a ekologickou transformaci. Všechny hospodářské subjekty jsou vyzývány, aby méně znečišťovaly a aby vytvářely udržitelnější růst. Eh, samozřejmě s tím můžeme souhlasit, ale problém spočívá v prostředcích eh, a způsobu této transformace. Vlastně zvolila se například logika znečišťovatel platí a reforma systému ETS by se tedy měla týkat mnoha eh, eh, sektorů, kde dochází k unikům uhlíku. Silniční doprava by měla být ekologičtější a komise chce, aby se to úsilí rozložilo do různých odvětví, budiš. Ale ve skutečnosti zaznamenáváme eh, přímé hospodářské důsledky těchto změn. Nežijeme ve váku, naše podniky a zemědělci eh, tím mohou utrpět na dvakrát. Jednak tady jsou evropské normy, které znamenají náklady a jednak dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti. Zemědělství je ohroženo příliš přísnou právní úpravou emisí. Mám na mysli automobilový sektor, který produkuje skleníkové plyny, Eh, ovšem není postižen eh, s přitvrzením norem ETS, anebo oblasti venkova, které také řeší různý, eh, různé problémy kvůli dopravě. Zajímalo by mě, zda komise hodlá posílit eh, svůj rámec hodnocení a posuzování dopadu právních úprav a zda také hodlá do tohoto hodnocení více zapojit hospodářské subjekty a představitele občanské společnosti. Hodně se hovoří o realizaci pařížských dohod, Měli bychom tedy zajistit, aby to bylo co nejblíže občanům a e, skutečné hospodářské realitě. Jedině tak budeme postupovat realisticky a jedině tak dobře vyvážíme evropskou právní úpravu. Thank you very much. Děkuji. A nyní předávám slovo panu komisaři. Lise, eh, eh express the, the concerns we have Eh, vy jste tady vyjádřili své eh, obavy týkající se dopadu systému ETS na, některé, na některá odvětví. Když jsme připravovali návrh, tak jsme dlouho analyzovali to, jak bychom mohli eh, zajistit, že se vyhneme únikům uhlíku. A proto jsme přístup změnili a zanalizovali jsme dva sektory eh, z hlediska volné hospodářské soutěže a učeného využívání energie. A přistoupili jsme k tomu z dvou hledisek. Já vím, že někteří chcete jít cestou toho dvouúrovňového systému tady v parlamentu, někteří chcete zase spíše eh, ty sektory ochránit, protože se myslíte, že jsou exponovanější a my jsme připraveni ke spolupráci s parlamentem, jsme připraveni na dialog a chceme společně analyzovat ekonomické dopady všech návrhů, protože pokud máme klasifikovat 11 tisíc ehm, hospodářských subjektů, když se to dotkne, tak to samozřejmě není nic jednoduchého. A je potřeba si vždy říci, jaký dopad bude na petrochemický průmysl, na cementářství a tak dále. A ono to vůbec není jednoduché, takže jsme to rok promýšleli, než jsme přišli s návrhem. Rozhodli jsme se tak, jak jsme se rozhodli, ale jsme připraveni k dalším diskusím s parlamentem a moje útvary podpoří jakékoliv návrhy technicky podpoří jakékoliv návrhy eh, směřující k posouzení dopadu na různá odvětví. Ten, ten návrh je komplikovaný, to uznávám. Pokud je o energetické úspory, jak říkal pan Líze, tak když hovoříme o celosvětových cílech 40%, eh, tak um, někteří to podporu, podporují, ale když pak eh, dojde na národní cíle a řekne se tak v dopravě, u budov, ve vaší zemi, konkrétně v zemědělství musíte naplnit ten a ten cíl, tak najednou je všechno jinak. A mohu vám říci, že tady nebyl ani jeden z těch 19 členských států, s nimi jsem se sešel, že bych viděl větší ambici než na, ta ambice navrhovaná Evropskou komisí kdy se diskutovalo o tom, jaké potíže každý jednotlivý členský stát má s těmi ambiciozními cíly, ale my samozřejmě musíme eh, respektovat eh, to, že chceme dosáhnout alespoň 40% snížení emisí skleníkových plynů. A teď je otázka, jak dosáhnout 30% celoevropského cíle snížení. A to musíme udělat nějakým vyváženým způsobem. Samozřejmě, že jednou z obtíží, na kterou tady narážíme, je zemědělství. Tam řešíme, jakým způsobem dosáhnout toho mitigačního potenciálu u zemědělství je jasné, že musíme zabudovat eh, mechanismus flexibility mezi eh, směrnicí o energetických úsporách a mezi LULU CF, abychom dosáhli nějakých úspor v zemědělství. Dojde tedy určitě k novému vývoji ohledně toho, jak bude vypadat mechanismus flexibility mezi LULU CF eh, a tu směrnicí o energetických úsporách. Pokud jde o leteckou dopravu, to je další věc. Mateas Garote o tom hovořil, stejně jako jiní řečníci v Paříži, jsme chtěli, aby tam letectví bylo, stejně jako námořní doprava, ale nedošlo k tomu. Musí nicméně nějakým způsobem přispět tomu snížení od, o 2 stupně Celsia. Návrh Evropské komise je teď základem k vyjednávání, obsahuje cestovní mapu, ale má i svá slabá místa. Zejména pokud jde o cíle 2020. Eh, My teď už se spolupracujeme s USA na tom, abychom dosáhli nějakého výsledku, pokud jde o Um, ICAO. Ještě v letošním roce. Včera jsem na příkladu hovořil eh, s americkou environmentální agenturou o tom, jakým způsobem bychom sladili svůj postoj pro jednání ICAO, Zatím eh, k věci přistupujeme z různých mm, hledisek, máme různě nastavené ambice, ale mm, nadále budu pokračovat v těchto vyjednáváních. A uvidíme taky, jaký bude postoj Číny, protože Čína to je další významný hráč, takže uvidíme. Ale jsme si vědomi toho, že komise v rámci ETS v lámce legislativy o ETS musí informovat parlament a radu o výsledcích eh, zasedání ICAO v roce 2016 a že musí učinit eh, příslušné opatření, aby vzala v potaz mezinárodní vývoj a promítla ho do evropské legislativy. Ale zároveň bych chtěla říci, že že ten časový rámec je dosti napjatý. Uvidíme, jaký totiž bude výsledek z ICAO. Pokud to bude pozitivní výsledek, dobře, ale komise už začala revidovat systém ETS, příslušnou legislativu k tomuto eh, systému. Provádíme posouzení dopadu a zpracováváme cestovní eh, mapu. Tohle už eh, začalo, stejně tak začaly veřejné konzultace, poběží až do května a pak eh, učiníme další kroky, jakmile bude veřejná konzultace u konce. A pokud jde o zpracování návrhu, času tady máme málo, protože si musíme počkat na výsledek zasedání ICAO, což bude na začátku října, pak to musíme posoudit ten výsledek a připravit novou legislativu. A přitom nová legislativa musí být schválena ve spolurozhodování do března 2018, to znamená před implementační lhůtou, která je 31. března 2018. Takže komise skutečně bude bedlivě sledovat vývoj v ICAO a předloží návrh okamžitě poté i Evropskému parlamentu. Věříme, jsme optimističtí, že se nám podaří dohody dosáhnout, ale přesto děláme eh, veškeré přípravy eh, také proto, abychom pak byli eh, po zasedání ICAO připraveni předložit eh, vlastní návrh. Pokud jde o emise CO2, eh, to je také velice komplikovaná legislativa. My musíme být předně ambiciozní a musíme připravit eh, takové testy a zkoušky, jimž budou spotřebitelé věřit. My víme, že se teď rozcházejí výstupy mm, eh, z reálných emisí a zkušebních mm, emisí. My si myslíme, že to můžeme vyřešit systémem VLVTP, který chceme zavést do konce roku a pak budeme mít eh, jasnější eh, zkušební cykly, ale zároveň komise také uvažuje o tom, že by se eh, testy reálných emisí začaly zavádět a že bychom použili také mechanismus vědecký poradní mechanismus ten chceme zapojit eh, ještě do konce roku. Takže jakmile budeme mít k dispozici návrh eh, k testu reálných eh, emisích, tak uvidíme, jak bychom ho mohli přetvořit do legislativy s konkrétními cíly. Ještě k tomu, co říkal Matias, kdy bude ten návrh k dispozici, to byla správná otázka. My pracujeme s maximální rychlostí, abychom předložili návrh ještě před eh, letní pauzou, to znamená zhruba v polovině července. Za prvé proto, že to bude pak vyžadovat dlouhou diskuzi v parlamentu. Je to nelehké téma, je tam totiž zároveň ta problematika LULU-CF, která je s tím propojena. Druhá věc, také musíme ratifikovat eh, pařížskou dohodu, my 22. dubna podepíšeme, ale také potřebujeme, aby tuto dohodu ratifikovala EU ještě předtím, než vstoupí v platnost. Nesmíte zapomenout na mm, těch 55 a 45 to znamená 55 členských států a tak dále. Neby bylo Není možné, aby Evropská unie byla ambiciózní, pokud jde o klimatické cíle a legislativu a pak neratifikovala tuto smlouvu, než vstoupí v platnost. Jak vypadá situace teď? Teď to vypadá tak, že řada členských států nechce začít s postupem ratifikace, dokud nevědí, jaké budou mít národní cíle. V zásadě je možné přistoupit k ratifikaci a pak eh, zaslat eh, později národní cíle, ale praxe je taková, že řada členských států nezahájí postup ratifikace dokud eh, nevědí, jaké budou eh, cíle. Už teď s nimi vyjednáváme a řada z nich eh, má určitou představu o očekávaných cílech, to ano, ale přesto jim, jak si chtějí vidět napsané konkretizované. Proto se pokusíme jít cestou zrychleného postupu. Pokud jde o nákladní vozidla, tak pracujeme s paní Gerly Tady paní Gerling o tom hovořila. My teď pracujeme na tomto návrhu, pokud jde o monitorování. A předpokládáme, že návrh bude schválen v roce 2017. Takový je plán, teď je dokončujeme práci a cíl je rok 2017. Ehm, já myslím, že se nám podaří získat informace o těch eh, nepokrytých ehm, emisích CO2 pro těžká nákladní vozidla. Nejprve provedeme monitorování, reportování, identifikujeme si mezery a pak nastavíme cíle do budoucna. Teď eh, hovoříme s příslušnými odvětvími, zda si myslí, že je nedostatečná konkurence na trhu, aby to skutečně tlačilo k větší účinnosti u nákladních vozidel s nižšími emisemi a s nižší spotřebou. Je ale pravda, že jsou tady země, které už si stanovily cíle a komise posoudí, jak tyto cíle fungují, jaké výsledky v těchto zemích přinášejí a bude to pro nás takové poučení či inspirace. Pak tady byla konkrétní otázka k tomu koridoru eh, a k těm stropům. My jsme navrhli systém ETS tak, aby obsahoval rezervu pro tržní stabilitu a nechtěli jsme zasahovat do cen, Chceme, aby se podporovaly investice do uhlíkových technologií. Navrhujeme tedy mechanismus, který tedy zatím neplatí a který bude fungovat nezávisle na politických zásazích. Komise tvrdí, že třeba reformovat současný systém ETS. Pokud začneme hovořit v Evropě o limitech, o stropech, eh, tak eh, pro některé ty nejnižší minimální hodnoty budou v podstatě maximální přijatelné. Já myslím, že by to byla obrovské obtížná diskuze. My ale v zásadě tedy si stojíme za svým návrhem. Budeme mm, samozřejmě sledovat eh, váš přístup k ETS, ale my si myslíme, že současné nastavení rezervy tržní stability je dostatečné. K tomu, co říkal pan Gerbrandy, těžká nákladní vozidla, rok 2017, jak už jsem říkala, budeme mít dispozici legislativu po monitorování a reportování a zamyslím se pak nad stanovením cílů. Trvalo nám poměrně dlouho, než jsme si stanovili cíle CO2 u lehkých vozidel, tak eh, stejnou cestou budeme teď uvažovat o nákladních těžkých vozidlech. Pokud jde o uhlíkovou bublinu, a jak se to eh, dotýká důlních firm, eh, těžebních firm, ale samozřejmě i dalších firm. Je potřeba se čelem postavit tomuto problému. V Paříži jsme se dohodli na maximální eh, strop pod dvěma stupni Celsia, to je ambiciozní, ale pořádali jsme také IPCC, Vyzvali jsme panel IPCC, aby předložili studii o posouzení dopadu cíle 1,5 stupně. Co by to znamenalo? A IPCC přijalo naši žádost. To znamená, že zpracují do roku 2018 zprávu o tom, co by znamenalo 1,5 stupně. Každopádně jsme se zavázali, že do roku 2020 předložíme eh, strategii pro dekarbonizaci do poloviny století. Komise tedy začne, co možná nejdříve, až budeme mít dispozici tu eh, studii IPPC v roce 2018, s posouzením veškerých ekonomických a sociálních dopadů, které cestovní mapa k dekarbonizaci bude znamenat pro EU. To bude znamenat, že budeme ehm, nejenom se snažit stanovit nějaké cíle, ale budeme řešit veškeré změny, které bychom museli provést v hospodářství, v energetice, eh, elektrárenství a tak dále. No, to by samozřejmě mělo obrovské ekonomické dopady a ty musíme zanalizovat. Eh, začneme tedy tou studií v roce 2018. Z té se odrazíme, abychom mohli v roce 2020 prezentovat strategii do roku 2050. Pracujeme tedy na projektové bázi, já společně s komisařem Katajnenem a společně analyzujeme dopad eh, rovněž na růst a pracovní místa. Ehm, není to tak, že bych na tom pracoval sám, je to celá komise, která je plně eh, zapojena pod eh, taktovkou pana místopředsedy. Bude to tedy komplexní přístup. A také s panem komisařem Hillem budeme pracovat, ale on to není problém jenom s bankami, je to problém celého ekonomického systému, protože pokud začnete dekarbonizovat ekonomiku, bude to mít dopad na veškerá odvětví našeho hospodářství, ale zároveň to bude znamenat velké příležitosti. Pokud chcete implementovat eh, stanovené cíle, budeme eh, potřebovat 3,5 eh, bilionu dolarů na investice do roku 2030. To znamená, že stojíme před obrovskými výzvami. K tomu, co říkala Stefania Torres, mm, vyčetla mi, že se hodně setkávám s korporacemi a lobbysty. Já jsem komisařem mm, který má ve zvyku přijímat eh, všechny, kteří požádají o schůzku tím, že se řídím eh, pravidly transparence. A eh, zápisy z mého jednání jsou k dispozici také tady pánům a paním poslankyním. To znamená, že já se scházím i s environmentálními nevládními organizacemi velice pravidelně. A je to samozřejmé. A Zároveň je samozřejmé, že se také setkávám s výrobci obnovitelných zdrojů, se zástupci spotřebitelů, energetiky, odborů, se všemi, kteří zaklepou na dveře mé pracovny. Kdybyste se podívali na počet mých schůzek a na mé schůzky, které jsem absolvoval, uvidíte, že jsem člověkem, komisařem s otevřenými dveřmi. To je moje politika, protože chci být eh, v kontaktu se společností společnosti vědět eh, o obavách a problémech všech odvětví. A já si myslím, že to je nejlepší přístup. A pokud mi kritizujete, kritizujete mé činnosti, samozřejmě máte legitimní možnost to udělat. Pokud si myslíte, že jsem eh, udělal eh, něco špatného v loňském roce, já jsem se ovšem snažil loni cestovat po celém světě, abych získal podporu a širokou koalici pro pařížskou dohodu. To jsem ano udělal. A teď v letošním roce dělám to, že se snažím spustit eh, příslušnou legislativu, abychom pařížské eh, cíle naplnili a, veš a to ve všech oblastech své činnosti. Takže to je můj cíl, to je můj eh, záměr a já myslím, že člověka poznáte podle činu, tak to říkáme ve španělštině. Podívejte se na mou legislativu, kterou navrhuji. Podívejte se, jak to vypadá eh, s ETS, jak to bude vypadat eh, s energetickými obnovitelnými zdroji nebo s energetickou účinností. Já myslím, že pracujeme všichni na tom, abychom naplnili cíle. Teď abych ještě zareagoval na další eh, otázky, to už se týká toho 1,5 stupňového cíle, tak Musím jenom zopakovat, co už jsem řekl, že se pokusíme vypracovat tu strategii do roku 2050, začneme na tom pracovat v roce 2018, pak v roce 2023 proběhne takové bilancování a přijmou se příslušná rozhodnutí. Každopádně LULU-CF musí také přispět svým dílem. a, i v zemědělství je mitigační potenciál. Zároveň musíme zajistit eh, environmentální integritu, protože pokud bychom nenastavili eh, limit pro eh, kompenzace u LULUCF, mohlo by to mít negativní dopady. To znamená, že si nastavíme strop milion tun CO2 z CF, které mohou být eh, započteny do eh, emisních kompenzací v jiných eh, odvětvích. Musíme tedy takové limity nastavit. Pak otázka paní Dorna, tom, která hovořila o konkurenci v zemědělství. My v rámci návrhu o LULU CF hovoříme o tom, že je potřeba vše probrat s komisařem Hoganem. Naše návrhy jsou eh, vždy konzultovány a dochází ke konsenzu eh, mezi námi. Koordinujeme s panem komisařem Hoganem eh, své návrhy. Pokud jde o posouzení dopadu, tak obecně ve své práci komisaře se vždy snažím konzultovat všechny zainteresované strany. To je zásadní požadavek. Platí to také pro posouzení dopadu. Naše posouzení dopadu jsou skutečně komplexní, proto nám vždycky trvá tak dlouho je zpracovat. Provádíme rozsáhlé a hloubkové analýzy, připravujeme také různé scénáře vývoje a řešíme dopady jednotlivých scénářů a řešíme také proveditelnost navrhovaného řešení. Takže naopak velice seriózně se stavíme ke konzultacím zainteresovaných subjektů i k posouzením dopadu. Děkuji mnohokrát a než se pustíme do druhého kola, tak bych chtěla připomenout kolegům, že tady mám 19 žádostí o slovo a prosím tedy všechny, aby hovořili stručně, abychom dodrželi čas. A jako první Ivo Belet. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, nebudu opakovat to, co už zaznělo. Mluvilo se o ETS ETS a budeme se těšit na váš návrh v červenci. Samozřejmě to eh, je tady úzká souvislost mezi tím, co je ETS a co není ETS a předpokládám, že do roku 2017 eh, budeme mít nějaké rozhodnutí ETS a ne ETS a myslím si, že v této místnosti cítíte touhu po větších ambicích i v odvětvích, které nespadají pod ETS, protože by nám to dalo větší manevrovací prostor a samozřejmě je jasné, že pro vás je to velice náročné dospět k dohodě se všemi členskými státy eh, ještě do léta ve zrychleném řízení. Nicméně Petr Líze, Matias Grote hovořili o letectví, my to určitě podporujeme, i pokud jde o vnitroevropské lety, a pokud jde o těžká nákladní vozidla, podporujeme vaše ambice v této věci i zrychlené řízení, i v, tom, v těch odvětvích, které nespadá pod, eh, nespadají pod ETS, například stavebnictví, doprava, těžká nákladní vozidla. Druhá otázka velice rychle. se týká uh, cementáren, protože tam vlastně CO2 je absorbován a možná by bylo dobré zabývat se inovacemi v této oblasti, protože v současnosti tyto inovace eh, se nezapočítávají do ETS, nedostanete žádné eh, třeba mm, kvóty navíc, když absorbujete CO2, takže by bylo dobré se tímto zabývat eh, a zajímalo by mě, jaké jsou vaše ambice v oblasti té, těchto inovativních odvětví. Děkuji. Děkuji, pan Paulucci. Děkuji vám, pane předsedo. Cíle snižovat emise CO2, tak jak byly definovány v Paříži, hodně závisejí právě na systému ETS. Musíme být ambiciozní, pane komisaře, to je jasné. Také ale bychom se eh, měli skutečně na ty problémy podívat zpříma, chceme-li postupovat rychle. A já bych vás v této souvislosti chtěl upozornit na Eh, účinky, vedlejší účinky systému ETS. To je velice důležitý bod. ETS má bojovat s klimatickými změnami. Vy už jste hovořil o úniku uhlíku. K čemu došlo v posledních letech? Podívejme se třeba na ocelářství. Některé členské státy poskytovaly podporu podnikům, některé státy nikoli. A dochází k jasnému narušování hospodářské soutěže, protože eh, se normy ETS v různých státech realizují odlišně. Podle nedávného stanoviska italského úřadu, který se tím zabývá, eh, objevují se konkurenční výhody u těch firm, které dostávají eh, kompenzace od svého členského státu. Dostáváme se tedy do paradoxní situace. Eh, je tady určitý evropský poplatek a potom vlastně národní přerozdělování na základě rozpočtových možností jednotlivých členských států. Dochází k nerovnostem a také to má negativní vliv na HDP a rozpočtovou rovnováhu členských států, které musí respektovat platné smlouvy. Takto nemůžeme pokračovat, chceme-li vytvářet skutečnou energetickou unii. Evropský parlament se vyjádřil ve prospěch jiného řešení. Víme, že to nespadá do vašich pravomocí, ale myslíte si, že energetická unie umožní napravit tato narušování hospodářské soutěže? Děkuji, paní Pizněvská. Pani předsedající, paní komisařu, Europejský... Děkuji vám, Pane komisaři, evropské ocelářství je ve velice složité situaci v tomto okamžiku. E, souvisí to s nízkou cenou oceli e, z Číny. A jedním z důvodů je také to, že Čína se vlastně nějak neangažuje v politikách změny klimatu a e, zdá se, že v této zemi nedojde k poklesu emisí. Čína e, je považována za tržní ekonomiku a proto se evropský průmysl nemůže bránit e, před nekalou hospodářskou soutěží z Číny. Mě by tedy zajímal váš názor, jak vy se na to díváte, že Čína je považována za tržní ekonomiku a jaké jsou tedy potom dopady eh, takovéhoto vnímání. Zabývá se tím komise? Děkuji, paní Meissner. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já musím kousek před 12. pryč, takže si neposlechnu vaši odpověď, ale poslechne si ji můj asistent. Mám dvě otázky. První se týká dopravy. Vy jste hovořil jak o silniční dopravě, která je důležitá, tak také u, o letectví. Nicméně ale ne o lodní dopravě, která byla i v Paříži zcela vynechána. Jakou roli u vás hrají úvahy o redukci emisí prací v lodní dopravě. A e, máte také nějaké kontakty na IMO? To je první otázka. A e, druhá otázka. E, oceány hrají pro ochranu klimatu značnou roli, protože vážou kyslík, vážou CO2, produkují kyslík a tak dále. Proto se zcela konkrétně ptám, jakou roli u vás hrají oceány a moře v souvislosti s naplněním klimatických cílů? Thank you very much. Děkuji, paní Soken. Eh, eh, Děkuji. Tak eh, myslím, že nemáme žádný doklad toho, že používání nebo spalování biomasy by bylo neutrální z hlediska CO2 a že by to byl udržitelný postup. Možná je to naopak ještě horší, než spalovat uhlí. Nicméně eh, poptávka po biomase je příliš vysoká a ukazuje se, že většina zemí EU eh, se opírá eh, o biomasu, pokud jde o vytváření udržitelné energie a to velice naruší trh, zejména třeba v oblasti produkce potravin. Eh, už eh, jsme zaznamenali případy, kdy se kácejí lesy, aby se rychleji získala biomasa. A já se domnívám, že to je úplně to nejhorší, co se může udělat eh, z hlediska emisí CO2. A bylo by třeba velice silně snížit emise CO2, ale toto rozhodně není vhodná cesta. Myslím si, že eh, byste nám měli říci, že nám můžete slíbit, zda nám můžete slíbit, že kritéria udržitelného růstu eh, v souvislosti s používáním biomasy přihlédne i k vedlejším účinkům používání biomasy, k negativním účinkům používání biomasy na emise CO2 a na využívání půdy. Doufám tedy, že nám přislíbíte, že eh, budou stanovena velice přísná kritéria pro používání eh, biomasy, tak jako je tomu eh, například u biopaliv. Děkuji. Děkuji. Pane Jean-François Jacques. Pane komisaři, 10. března Evropská komise zveřejnila hodnotící zprávu o LULUC, to je vlastně nepřímá změna určení půdy. A bio, v souvislosti s používáním biopaliv komise toto práci svěřila třema eh, konzultátům Ecofis, Jaza a iFortech. ukazuje se, že důvěra investorů v eh, biopaliva je velice uh, Eh, poškozena. Přitom by takto mohly vznikat miliony pracovních míst na venkově, zemědělci by mohli být další příjem a také by to přispělo k obnově života na venkově. EU nyní jedná o dohodě o volném obchodu s Mercosurem a dovoz, eh, zkoumá se dovoz etanolu do těchto zemí. Komise navrhuje dovoz za zvýhodněná cela 600 tisíc tun etanolu ročně, což představuje 12 produkce evropské. Tím tedy Evropa vlastně omezuje naše možnosti eh, dle LULUK a nakonec vlastně umožňuje dovážet etanol ze země, kde se žádná taková kontrola ve smyslu LULUCF neprovádí. Můžete nám vysvětlit logiku takovéhoto postupu? Děkuji, eh, paní Grostet. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za eh, prezentaci eh, chystané legislativní práce. Pokud jde o reformu ETS, budeme velice eh, obezřetní. Je třeba tedy propojit pobídky a konkurenceschopnost průmyslu, zejména letectví, které tady už bylo zmíněno. Já mám dotaz k jedné technologii, která je ještě experimentální power to gas, to znamená Eh, navýšení obnovitelných zdrojů v energetické spotřebě totiž eh, vyvolává problém vlastně s nerovnoměrným Ehm, přísunem solární a větrné energie a jde tady vlastně o ukládání této energie. A tato nová technologie umožňuje měnit větrnou eh, eh, energii ve vodík nebo syntetický metan a potom se to vlastně vrací do národní sítě zemního plynu a tím se tato energie nestrácí. Eh, první experiment ve Francii Power to Gas Eh, probíhá v oblasti Fos-sur-Mer, to je nedaleko Marseille. A mě by zajímalo, jaký je váš názor na tuto experimentální technologii a jestli byste byl připraven podpořit takovouto technologii. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Kabezon. Děkuji. Eh, velice rychle, máme málo času. Vy máte v rukou ambiciozní pařížskou dohodu, teď probíhá ratifikace a paralelně se revidují různé důležité směrnice, například o energetické účinnosti, o obnovitelných zdrojích. A víme, že eh, ta očekávání možná nejsou tak vysoká, jaká byla původně. Obě směrnice je třeba tedy přeskoumat, ani by si mohlo, jaké máte návrhy pro to, abychom dosáhli cíle, který jsme si vytyčili a od kterého se teď zdánlivě ustupuje. A pokud jde o ETS, eh, vy jste hovořil eh, o dopravě. Já myslím, že je důležité nejen měřit emise, ale také, abychom eh, zajistili lepší příspěvek. Nevím, zda už máte nějaké konkrétní návrhy konkrétních příspěvků tak eh, aby eh, došlo k poklesu emisí. Další otázka se týká spotřebitelů. V nedávném sdělení eh, prosince 2015 se hovořilo o tom, že více než 50 faktury za elektřinu, kterou platí spotřebitelé, jsou vlastně poplatky na daně účtované různými státy. To znamená, že ceny se reálně nesnížily a vyvolává to velký problém. A myslím, že je třeba provést změny. Nevím, jestli pracujete i e, na této otázce. Já to považuji za důležité a bylo by to velice konkrétní e, opatření boje proti energetické chudobě a navíc e, by tedy nedocházelo k nepřímému navyšování těchto účtů pro spotřebitele. Vy jste vlastně dříve býval ministr zemědělství, mluvil jste o, o zemědělství teď i ve svém projevu a já si myslím, že je hodně třeba podporovat inovace v zemědělství. Eh, je to velice důležité, aby zemědělci byli schopni v eh, budoucnosti konkurovat. Děkuji. Děkuji, eh, pan Vitema. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za prezentaci, kterou jste tady dnes přednesl. Hovořil jste o zemědělství a skutečně zemědělství je jedním z odvětví, které je velice vystaveno důsledkům změn klimatu a povětrnostních podmínek. Nicméně zemědělství může vlastně i tři, třikrát získat jednak navýšením udržitelné dopravy a omezováním emisí, jestliže se budou používat eh, technologie, které budou energeticky efektivnější. Za druhé si myslím, že bychom se měli soustředit na eh, plnění eh, mm, cílů potravinové produkce, která bude vlastně odolnější vůči e, změnám klimatu a za třetí zemědělství může také sehrávat důležitou úlohu při zachycování emisí skleníkových plynů. Zemědělství je jedno z mála odvětví, které to může učinit, ale pro všechny tyto tři věci potřebujeme prostor na inovaci a podnikání. Dovolte, pár příkladů. Například pokud jde o krmení, můžeme vytvářet eh, eh, vlastně plodiny, které jsou odolnější vůči povětrnostním podmínkám. Můžeme také například u potravinových eh, koncentrátů a hnojiv provést různé inovativní změny. Také podíváme-li se na přírodní procesy a na eh, zlepšování například kvality půdy, eh, to jsou další cesty. Vlastně mohlo by to potom sloužit jako prostor, který bude pohlcovat uhlík. Já se tedy ptám, zda otevřete prostor pro inovace a podnikání tak, abychom mohli hledat praktická řešení v zemědělství. Děkuji. Děkuji vám. Eh, pan Linz. Vielen Dank. Děkuji. Eh, já mám eh, jednu otázku z oblasti realizace energetické unie a zejména eh, by mě zajímalo přání komise dokončit v Evropě trh, vnitřní trh se zemním plynem. V únoru jste vydali sdělení také na téma tekutého zemního plynu. Nechali jste ale otevřené, jestli chcete spíše stavět nové terminály, anebo jestli chcete vyjednat vyjednávat e, o stávajících. Mohli byste tedy e, říct si konkrétněji, e, jaké máte preference a jaké jsou reakce na vaše sdělení od členských států? Druhá otázka. Po vaší návštěvě v Iránu společně s, minulý týden společně s vysokou představitelkou, jaké jste tam viděli výsledky v oblasti, v oblasti dodávek zemního plynu? Děkuji. Jolajnen. Pane komisaři, já jsem právě přišel z konference o roli měst v EU a v Číně, pokud jde o ochranu klimatu. V pařížské dohodě máme celou kapitolu o nestátních aktérech a její roli. A má otázka zní, co děláme pro to, abychom zapojovali města, regiony a další nestátní aktéry do ochrany klimatu. Druhá otázka se týká bioekonomiky. Teď probíhá mnoho akcí eh, ohledně, podpor, ohledně budoucnosti bioekonomiky. Jak víme, probíhá technologický závod mezi USA, Čínou a Evropou. Eh, paní Auken už hovořila o biomase první generace a možná máme šanci u druhé a třetí generaci. Když se podíváme na chemický průmysl, cementárny a tak dále, tak možná bioekonomika by mohla být budoucností. Co si o tom myslíte? Děkuji, pan Selimovič. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel. Eh, bohužel eh, nemůžu počkat až do odpovědi, poprosil jsem asistenta, aby si ji zapsal. Eh, chtěl bych se zeptat na tu propast mezi politickými sliby a realitou. Uvedu jeden příklad. Jak víme, využívání uhlí je ze všeho nejškodlivější pro klima. Přitom ale nikdo není připraven odstranit uhlí z trhu. Dnes jsme se dozvěděli, dozvěděli, že eh, Vattenfall prodá v Německu eh, eh, hnědouhelné elektrárny a ty budou používány tedy ještě více. Jak se to slučuje s našimi klimatickými ambicemi? Druhá otázka se týká Nord Streamu 2, který, jak všichni víme, ohrozí nejen evropské klimatické cíle a naše ambice, ale také evropskou energetickou bezpečnost. Přesto, komisa, přesto komise se tváří, že o tomto problému neví a vůbec o něm nejedná. Takže jak to je slučitelné s našimi klimatickými ambicemi? A třetí otázka se týká dopravy. E, víme, že se zvyšuje podíl silniční dopravy a to je jediný sektor, kde emise se zvýšily od e, roku 1990. E, přitom ale existuje obrovská politická vůle nezavádět emise z reálné jízdy, přestože je parlament podporuje. Takže to je rozpor mezi politickými sliby a realitou, který který se mi zdá příliš vysoký. Děkuji, paní Skrajer Pírik. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěla eh, pogratulovat eh, panu komisaři eh, k klimatické dohodě na COP21. Pokud je o zemědělství, tak eh, komisař eh, Phil Hogan, který se tím taky zabývá, informoval, že máme problémy eh, s, s CO2, protože protože vzrůstají emise z hnoje, který je vedlejším produktem chování, chovu zvířat, kterých máme hodně v Nizozemsku společně s, e, společně s metanem. A e, má otázka tedy zní, e, emise CO2 a emise metanu pocházející ze zemědělství mají pro vás jakou roli? Já se domnívám, že hnůj by je, je oblast, kde by mohlo dojít k inovacím. Zemědělství vlastnictví eh, se velmi zapojuje. Máme také eh, pasivní domy v Nizozemsku a energeticky neutrální bydlení je možná nejlepší možná investice, na rozdíl od obnovitelných zdrojů energie jako takových. To by mohla být jedna z odpovědí eh, na základní otázky. Je zapotřebí také zapojovat občany a nemyslet si, že vláda to ví nejlíp. Děkuji, pan Zorino. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych chtěl přivítat váš názor na otázku, kterou jsem položil včera komisaři Velovi. nedávné zveřejnění nukleárního programu, podle kterého, eh, abychom mohli splňovat eh, evropské platné směrnice, směrnice budou muset členské státy vynaložit do roku 2025 50 eh, miliard euro. Eh, já vím, jaká je situace ve Španělsku, nicméně vím, že eh, je tam je k dispozici pouze 4,3 miliard, nikoli 15. Pak je tu ještě další případ, kdy došlo k incidentům na hranici mezi Španělskem a Portugalskem. A každý takový incident budí obavy ohledně dodávky v Lisabonu. Dále samozřejmě kvalita ovzduší a kvalita vody jsou zásadní témata. Pokud nezajistíme, abychom, eh, pokud nezajistíme eh, bezpečnost tak nebude to mít určitý dopad na vaše studie proveditelnosti? Já vím, jaká je situace eh, mezi eh, Pirinejským poloostrovem a severní Afrikou a tamními eh, pro, propojeními, tamními spoji. Jakékoliv takovéto modely by byly mnohem proveditelnější, kdybychom mohli patřičným způsobem se zabývat náklady na staré jaderné elektrárny. Děkuji paní Pilar Ajuzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, eh, za ten ambiciozní plán, který jste nám tady představil. Eh, já zopakuji otázku, kterou už tady měli i jiní, ale eh, možná se budu opakovat, ale mě hodně zajímá tematika ocely, tak jako i ostatní kolegy. Zaznamenal jste zmínku o možnosti zdanění čínské ocely. Pak tady je také problém úniku uhlíku. Eh, vzniknou nějaké normy nebo bude pokračovat stávající systém, eh, který eh, vyvolává konkurenční nevýhody? V zemědělství, už o tom hovořila holandská kolegyně, to je problematika hovězího dobytka a vy spolupracujete s panem komisařem Hoganem. Zajímalo by mě, zda zemědělských výrobků, které jsou výsledkem dohod s třetími zeměmi, a přitom, kdybychom vyráběli přímo na místě, tak by se omezily všechny tyto dopravní emise. Je to vedlejší téma, ale souvisí to s tím. Děkuji. Thank you very much. Miss Dudley. Děkuji paní Dali. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Vy jste hovořil o dekarbonizaci dopravy a o sdělení, které s tím souvisí. Nicméně eh, mě by zajímalo zejména, jak to je s nákladními automobily a eh, jejími eh, emisemi. Dále, pokud jde o současný scénář, zdá se, že panuje široká shoda v tom, že elektřina je cenově dostupný a čistší zdroj energie budoucnosti, zejména v dopravě. Eh, také panuje schoda v tom, že doprava by měla klást prioritu právě na elektřinu. Jak tedy hodlá komise eh, klást prioritu na přechod k, k hladšímu trhu s elektrickými dopravními prostředky, zejména k tomu, že pokrok v Evropě je značně nevyrovnaný? Eh, zvažuje komise také, aby Jo, mandát v oblasti CO2 emisí. Děkuji. Nemáme žádné další řečníky, proto slovo má pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Pan Belet Pan Belet upozornil na to, že by mělo být provázáno eh, e s ETS a sektory mimo ETS. Eh, e My jsme už předložili návrh na ETS eh, a potom směrnici my nevíme, eh, zda se nám povede dosáhnout dohody na ETS. Eh, e Musíme počkat, jaký bude výsledek a potom vyvážit tento výsledek. Nicméně my jsme každý z těchto návrhů podali zvlášť. Nebrali jsme to jako nic globálního, co by do sebe mělo zapadat. Eh, politika je politika a může se stát cokoliv. Může se také stát, že Evropská rada bude muset intervenovat. Nic nelze vyloučit. Eh, já se pokusím eh, eh, řešit tyto návrhy každý zvlášť a nepořádat společné debaty, které by všechno komplikovaly. Chápu ale, jakým způsobem je do toho zapojená politika. Každý si říká, co bylo vyjednáno v říjnu na Evropské radě a jaký byl výsledek toho. Proto já se držím závěru říjnové rady, jak nejvíc to jde. Nicméně parlament je suverénní a rozhodne se, eh, jak bude chtít dále. Pokud jde o sdělení o ocelářském sektoru, tady komise zahrnula konkrétní odkaz na zachycování uhlíku a využívání nových technologií. Eh, tady my rozumíme tomu konceptu. Eh, my, my jsme při práci na tomto návrhu hovořili o e, intenzitě, energetické intenzitě, o těch 10% nejlepších a tak dále. Každý sektor je velmi specifický, zejména tedy cement. Tady Vím, že pokud chceme víceúrovňový přístup, e, pak e, cement, u něj hrozí, že nebude v té první skupině a přitom je to také důležitý sektor. Pokud jde o inovační fond a Horizont 2020, tak to se týká všech poslanců, kteří hovořili o inovacích. Tady se musíme soustředit na technologie, které potřebujeme do budoucna. Proto zachycování a skladování uhlíku je jedno z nich, také přechovávání energie, a vývoj baterií. Tady Evropská unie není lídrem v technologickém vývoji baterií, tak jako jsme byli v minulosti. Já se budu koordinovat s komisařem Moedasem na, na přístupu pro, pro inovaci. U oceli máme velký problém. Patrně hlavním faktorem není cena uhlíku, v rámci nařízení ETS. Hlavně proto, že v minulosti jsme měli e, plné pokrytí povolenkami. Problém je v té přebytkové kapacitě Číny, která je momentálně vysoká a vysoké ceny energie v Evropské unii, která je vyšší e, než u našich konkurentů to je eh, jeden z hlavních problémů, který komise řeší. Eh, nový tržní design, nový design trhu s elektřinou. Je zapotřebí mít konkurenceschopnější trh s nižšími cenami a s větší konkurencí v oblasti elektřiny a plynu. Eh, market status Pokud jde o Čínu a status tržní ekonomiky, komise analyzuje eh, následky toho eh, tržního statusu pro Čínu. Nad tím nyní uvažujeme. Potom máme zvláštní sdělení o oceli a je zapotřebí vnímat globální dopad statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Pak se ptala paní Meissner na dopravu. Já jsem nehovořil o lodní dopravě, to je pravda. IMO eh, se zabývá monitoringem a verifikačními pravidly. Tam se pokusíme dosáhnout dohody a doufáme, že eh, IMO tuto dohodu přijme. Eh, protože se všichni snažíme před COP v Marrakeši o nějaké výsledky, také v ICAO a já se stavím pozitivně k výsledkům Paříže a myslím si, že dosáhneme dohody s IMO a ICAO. E, souhlasím s oceány a moři. E, spolupracuji s komisařem Velou. Paní Auken se ptala na biomasu No, eh, biomasa má velice důležitou roli a já jsem eh, eh, navštívil některé země a ve všech zmiňovali biomasu jako hlavní problém. Na tom spolupracuji s komisařem Hoganem a komisařem Velou a to v rámci eh, agendy obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti do roku 2016. Samozřejmě se poučíme z chyb minulosti. Eh, nechceme eh, opakovat to, co se stalo u iLook, kdy budeme dávat signály investorům, potom je budeme brát zpátky a tak dále. Musíme velice jasně definovat kritéria udržitelnosti, abychom se vyhnuli tomuto problému, protože biomasa bude zdroj energie, který budeme muset využívat v budoucnosti a proto potřebujeme, aby to bylo co nejudržitelnější a zajistit environmentální integritu. Eh, pan Žalch také eh, mluvil o eh, ILOC a o přínosu zemního plynu. My samozřejmě budeme propagovat veškeré inovace, které půjdou tím směrem, abychom mohli rozvíjet obnovitelné zdroje energie eh, v celé jejich rozmanitosti a tady jsou problémy se skladováním. Je lepší eh, mít kapacitu na skladování, eh, než zavést platby za kapacitu pro průmysl. Na druhou stranu si uvědomujeme, že přechod k nízkouhlíkové ekonomice bude postupný a zemní plyn bude muset být v budoucnu využíván. paní Cabesson poukázala na význam eh, dopravy. Ano, k tomu připravujeme sdělení o dekarbonizaci v eh, oblasti eh, dopravy, abychom poukázali na toto téma, zejména otázku mobility, elektrického pohonu, inteligentní systémy, autonomní vozidla, celá tato nutná infrastruktura, kterou musíme spustit. A je pravda, eh, že důležitá je tady inovace. To je samozřejmě klíčová věc v dopravě a povede to k zefektivnění dopravy nejenom vozidel, ale vůbec eh, celkově dopravních systémů. Takže inovace a inovační strategie, kterou předkládáme v letošním roce, bude eh, zahrnovat všechny tyto prvky, o kterých jsem teď hovořil. Pokud je o elektrická vozidla, ano, to je výzva. A řada poslanců eh, o tom eh, hovořili. Hovořili jste o elektrické mobilitě a jeden z velkých eh, problémů je to, že jsou v tuto chvíli tato vozidla dosti nákladná, chybí dobíjecí infrastruktura a nejprve musíme vyřešit tento problém. A jeden z prvků, který zvažujeme v této souvislosti, pokud jde o reformu směrnice o energetické náročnosti budov, je, že by v každé nové budově bylo nutně zabudováno dobíjecí zařízení pro takováto vozidla. Například jako tady v parlamentu um, by třeba například na parkovišti, v podzemním parkovišti bylo takovéto dobíjecí zařízení. Podobně například u supermarketů. Nejprve je potřeba, aby existovala tato infrastruktura eh, u dálnic a tak dále. Eh, I my bychom museli zajistit ve Španělsku podél naší dálnice vedoucí do, do Portugalska dostatečnou síť dobíjecích stanic. Tento problém nemusíme tedy nejprve vyřešit. Jinak eh, pak tady byla otázka pana Limbe, pokud jde, na, pokud jde o vnitřní trh eh, se zemním plynem. Zde komise chce zajistit především bezpečnost dodávek. Proto potřebujeme diverzifikovat dodavatele, naši síť dodavatelů. My jsme eh, zpracovali systém, eh, respektive strategii pro skapalněný zemní plyn a zemní plyn obecně tak, eh, abychom byli schopni plně využít eh, veškerého potenciálu, který se nám v tuto chvíli eh, nabízí. Chceme vytvořit tedy globální produktovod pro NLG a zemní plyn. Obecně řeším problematiku dodávek energetických zdrojů produktivit, produktovody. Víte, že jsou tady problémy, když produktovody procházejí konfliktními oblastmi a proto teď eh, tento eh, plán na produktovod LNG eh, byl nejrychleji zpracovatelný. Takže tomu se v tuto chvíli věnujeme. Pan Leiden hovořil o oběhové energetice druhé generace, to určitě, s tím souhlasíme, ale musíme naplnit také cíle 2020, budeme pokračovat eh, s regulačními režimy, tak, jak je naplánováno, abychom ale vysílali stabilní regulativní signály. Pak tady byla otázka pana Simovi na Nord Stream, to je ropovod eh, který postupuje v souladu s cíly diverzifikace dodávek, soustředíme se na 80%. Um, ehm, tuto chvíli máme 80% dodávek z Ruska vlastně jedinou eh, cestou, kdy Ukrajina je transitní zemí, takže toto je alternativní cesta. Také si myslíme, že veškerá evropská legislativa environmentální o veřejných zakázkách musí platit eh, po celé Evropské unii. Pan Sorino se velice konkrétně ptal na eh, na jaderné elektrárny. To souvisí hodně také s veřejným míněním. Zatím jsme zpracovali první analýzy. Bezpečnost, otázka bezpečnosti ovšem um, je předně otázkou členských států, jejich národních regulačních orgánů. My prosazujeme evropské směrnice, to jsou tři konkrétně směrnice, které teď máme po Fukushimě uh, k dispozici. Ale jak říkám, jsou to národní regulační úřady, které musí vzájemně spolupracovat a komise to sleduje nejenom v případě té vaší eh, konkrétní jaderné elektrárny, o které jste hovořil vy, ale v případě dalších lucemburských eh, jaderných elektráren nebo elektráren v Pobaltí. Uvědomujeme si, že jsou tady jisté obavy a tak to jsme udělali to, že jsme nastavili maximálně ambiciozní, zřejmě světově nejambicioznější bezpečnostní legislativu a teď dbáme na její implementaci. Pokud je o otázku Pilar Ayuso, tak to eh, byly snad ty nejobtížnější otázky, musím říci. A my uznáváme, že tyto problémy existují a pracujeme na tom. A poslední věc, to nevím, jestli byla paní Dali, ano, otázka od paní Dali. Já jsem si to poznamenal tak rychle, že už to teď po sobě vůbec nemohu přečíst. Vy jste se ptala na elektřinu a na daně. Takže pokud jde o elektřinu, tak a ceny elektřiny. My se snažíme vybudovat fungující trh bez překážek. A za tímto účelem Samozřejmě musíme provádět eh, analýzy kapacit na celoevropské úrovni a pokud vidíme, že je potřeba podpořit kapacity na celoevropské úrovni pomocí mechanismu na podporu kapacit, tak to uděláme. Musíme eliminovat regulované eh, ceny do budoucna. Zároveň, a to říkala paní Ruiska Beson musíme vyřešit také problémy související s energetickou chudobou. Takže eh, pan Ševčovič předsedá pracovní skupině několika komisařů, kteří společně analyzují to, jakým způsobem si můžeme nejprve definovat energetickou chudobu, aby to byla harmonizovaná definice, a za druhé, eh, zda jsme schopni to regulační cestou eh, vymítit a jakým způsobem vyřešit problémy, které Eh, způsobují energetickou chudobu. Takže já jsem se pokusil zodpovědět eh, řadu otázek, eh, které poslanci položili. A teď vidím, že tady byla ještě jedna. Problém metanu v zemědělství, ano. Víme, že tento problém existuje. V rámci LULU-CF zohledňujeme um, obhospodařování půdy, uvažujeme o tom, že by se provedly například uh, úspory či snížení v jiné oblasti, aby se kompenzovaly uh, vyšší emise v zemědělství. A navíc jsou tady inovace, to je také cesta, jak eh, snižovat výši emisí a my budeme podporovat eh, v, tom, v této oblasti inovace maximálně. Děkuji, pane komisaři, říká pan předseda, za účast na dnešním jednání. Děkuji za vaši snahu zareagovat na maximální množství dotazů. Myslím, že můžeme tímto dopolední jednání uzavřít. Děkuji ještě jednou panu komisaři za účast. Děkuji, protože strukturovaný dialog s výborem NV je pro nás velice důležitý, takže my se kolegové uvidíme odpoledne.